prohlášení komise o transparentnosti a kontrole klinických hodnocení. Takže slovo opět má pan komisař Andrew Kajtis, Prosím, ujměte se slova jménem komise. Paní předsedkyně, vážení členové parlamentu, zaprvé bych chtěl eh, vyjádřit nejhlubší soustrat eh, obětem a pozůstalým eh, tragédie, která nastala po klinických testech nedávno ve Francii. Věřím, že francouzské úřady skutečně přijali všechna nutná opatření, aby vyřešili situaci a že dělají vše, co je v jejich silách, aby jasně objasnili, co se skutečně a přesně stalo. Jsem v těsném kontaktu s francouzským ministrem zdravotnictví a sleduji situaci a jakýkoliv nový vývoj eh, samozřejmě eh, eh, bude předmětem mé informovanosti. Je nutno samozřejmě vyvodit závěry opatrně. Klinické testy jsou důležité při vývoji nových léčiv a také při vývoji nových léčebných postupů postupu. Klinické testy jsou mnohdy poslední nadějí pacientů, kteří trpí zácnými nebo velmi vážnými eh, stavy. V oblasti, jako je pediatrická onkologie, jsou eh, eh, jasné vazby mezi účastí na klinických testech a život životem nebo očekávanou délkou života pacientů. Samozřejmě náhle, náhle rizika eh, s tím souvisejí. Klinický výzkum je obě, eh, oblasti, kde Evropa je vůdčí kontinentem na eh, světě, ale samozřejmě ochrana pacientů je hlavním cílem regulace v této oblasti všichni jsme zajedno v tom, eh, že eh, musí být eh, možné vědět, které klinické testy probíhají, kdo je dělá, jaký je jejich účel a jaká jsou kritéria rekrutace mm, pacientů. Existuje rejstřík klinických testů textů eh, ve zprávě Evropské agentury pro léčiva. A navíc, jakmile je eh, test ukončen, eh, jeho výsledek pozitivní či negativní musí být zveřejněn. A dále Evropská agentura pro léčiva EMA se proaktivně zapojuje do zveřejňování zpráv o klinických testech to se e, e, týká zejména, zejména humánní medicíny a e, bude to platit nejpozději od letošního léta. a bude to jakýmsi překlenovacím obdobím eh, eh, do okamžiku, kdy budou eh, vydány nové právní předpisy o klinických testech. Výsledky klinických testů budou také obsaženy v nové evropské databázi pod zprávou EMA s určitými výjimkami, které budou definovány v průběhu legislativního procesu. Celý obsah databáze Evropské unie bude ale veřejně eh, k nahlednutí. Dále v případech mimořádného veřejného eh, zájmu eh, budou eh, také eh, vlastně klinické testy zveřejněny. Evropská databáze je vyvíjena eh, Evropskou agenturou pro léčiva a je to nástroj, který je nezbytný pro správné fungování nového nařízení. Bude muset současně řešit tok informací o tisících klinických testech, které každý den v Evropě probíhají a určitě to představuje složit tou výzvu informačních technologií a současně musí tedy také respektive bohužel musím přiznat, že tento projekt poněkud zaostává za časovým harmonogramem. Všechny zúčastněné strany, to znamená EMA, členské státy a komise, se budou muset ještě více snažit, aby tato evropská databáze byla v provozu co nejdříve, abychom umožnili plnou implementaci nového nařízení dnes žádné prvky nenaznačují, že, že platnost e, nového nařízení by byla zabránila těm incidentům ve Francii. Jsem si jist, že EMA má e, a e, uplatní potřebné technické zdroje no, a komise to bude monitorovat. A já také vyzývám všechny členské státy, protože kooperace mezi EMA a členskými zeměmi je někdy velmi obtížná, takže vyzývám všechny členské státy, aby po posílili svou eh, konstruktivní spolupráci eh, na tomto projektu. Paní předsedkyně, vážení členové, závěrem bych chtěl ještě jednou zdůraznit význam eh, posílené transparentnosti klinických testů v Evropě, čehož bude dosaženo v rámci nového nařízení o klinických testech a apeluji ještě jednou na všechny zúčastněné, aby konstruktivně spolupracovali, aby se nařízení mohlo uvést v platnost co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní dávám e, slovo členům e, za politické skupiny. První má slovo pan peter liese ale není přítomen, takže začneme panem Grotem. Pane Grote, máte slovo. Dobrá, tak já převezmu i tu část za EPP, ale ne, to byl vtip. Takže klinické studie a e, ten incident ve Francii e, je obrovskou katastrofou. To je nutno přiznat a já bych obětem chtěl e, projevit soustrast obětem, které byly poškozeny a jsou tam i tři mrtví. Nicméně po katastrofě v Norfiku v, jednom, v jedné britské eh, nemocnici v roce 2006. EMA vydala pokyny k provádění klinických testů. Myslím, že to bylo velmi správné. Díky tomu máme větší jistotu a mnoho eh, tisíců eh, lidí se účastní klinických testů. Ale otázka je, jaká je osvěta a jaký je stav vyšetřování těch francouzských incidentů. Snad byste to mohl upřesnit, pane komisaři. A jaký do dopad bude mít tento incident na provádění stávající legislativy, kterou um, jsme v parlamentu s radou dohodli, klinické testy, a co vlastně můžeme očekávat od té databáze, eh, o níž jste se zmínil. To celé má být velmi transparentní a tedy otázka je, eh, kdy můžeme počítat s tou eh, eh, databází, kdy bude tedy online, je součástí té legislativy toho nařízení a tedy kdy eh, bude implementována. Je nutno také vzít na vědomí, že mm, v té fázi jedna že tedy ty pacienti ve Francii vlastně byli teprve ve fázi eh, číslo jedna a tedy eh, jsou už nějaké poznatky eh, z vyšetřování tohoto mm, incidentu, které bychom měli vzít v potaz při přípravě a projednávání té nové legislativy. To by bylo důležité. A děkuji, pane komisaři, že jste nám mm, umožnil tak rychlou rozpravu o tomto tématu, které vlastně i hýbe společnosti společností. Děkuji. Děkuji vám. Jsem ochotná ještě chvíli vyčkat, než pan eh, eh, kolega z EPP dorazí. Děkuji, já navážu na pana Grote. Prozatím klinické zkoušky měly tedy velmi dobrou reputaci a účastníci, lékaři i studenti se chtějí podílet na výzkumu. Došlo k té nehodě v REN při eh, zkouškách antalgika ve fázi 1 na malé skupině zdravých dobrovolníků. Je to velmi vzácná nehoda, která tedy odůvodňuje naši dnešní rozpravu a já bych chtěla skutečně vyjádřit soustrast rodinám obětí i těm, kteří bojují o zdraví. Klinické zkoušky jsou nezbytnou fází před uvedením na trh léků. Evropa musí být důsledná a musí být eh, významným účastníkem tohoto výzkumu. V Belgie vyrábí 15 evropských léků a je uznávána za svou expertnost a úroveň. Já bych chtěla položit otázky panu komisaři, co se týče transparentnosti. Je pravdou, že zveřejní všech výsledků zkoušek léčiv je klíčovým prvkem nové legislativy a toto zveřejnění je odloženo z května 2016 na květen 2018 a mají se vytvářet paralelní skupiny ve fázi 1, kdy pacient dostává silnější dávku bez předcházejících zkoušek. To se stalo v REN u šesti obětí, které byly právě ty, které dostaly ty vyšší dávky. Víme, že Evropa čelí stále silnější konkurenci od jinut v této oblasti, ale určitě se mnou budete souhlasit, že závod ve validaci klinických zkoušek by nikdy neměl být na úkor zdraví a bezpečnosti evropských občanů. Děkuji. A nyní pan Hazekamp. Paní Hazekamp. Voorzitter, dank u wel. Voor een... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Než se lék dostane na trh a než proběhnou klinické zkoušky u lidí, tak jsou látky zkoušeny na zvířatech. Tisíce zvířat, jako jsou krysy, psy a další, jsou využity. A zkoušky na zvířatech jsou neetické, vyvolávají velké utrpení u zvířat, ale především jsou naprosto nespolehlivé, protože prediktivní hodnota u zvířat je velmi nízká a není jistota, že léky jsou bezpečné, než byly vyzkoušeny na zvířatech použít eh, vědecky odpovědné postupy by neměly ohrožovat lidské životy, jako se stalo ve Francii. A ta, tyto látky byly eh, zkoušeny na šimpanzech. Mám otázku na komisi. Je pravda, že ta látka byla zkoušena na šimpanzech a to je přitom v Evropě zakázáno. A chcete podporovat uh, používání spolehlivých modelů, které jsou použity v tomto případě. Na minutu a půl paní Rivazy. Pane komisaři, jenom slovo nechceme spochybňovat vaši poctivost, spochybňujeme skutečnost, že je třeba odlišit dopadovou studii a kritérie, pokud jde o minulou diskusi. Co se týče klinických zkoušek, skutečně 17. ledna to zaznělo, jedna osoba zahynula při klinické zkoušce uspořádané e, společností Biotrial v REN a pět osob má významné neurologické problémy a já skutečně se obracím se sympatí k rodinám, které byly postiženy. Pokud je o toto umrtí, my narážíme na netransparentnost eh, chemických laboratoří. Eh, portugalská firma Vial, eh, my jsme získali zkušební protokol, který byl zveřejněn Národní agenturou pro bezpečnost léči ve Francii a dvě, dva spisy jsme nedostali. Experimentální spis, který ukazuje farmakologické účinky léku a preklinické zkoušky na zvířatech. Byly to šimpanzi a to nebylo agenturou zveřejněno a agentura to ne, ani nezískala. A farmaceutická firma z Portugalska se z, ukrývá za obchodní tajemství. Pane komisaři i komise celá má možnost zatlačit na Evropskou agenturu pro léčiva, a která mi sdělila oproti dotazu paní Rýs, že budou zdržovat až do roku 2018 zveřejnění této databáze. Je to velmi důležité a tady máte pravomoc skutečně eh, rychle vytvořit tuto databázi, abychom měli přístup k této databázi. Děkuji a nyní má slovo paní Peričíny. Děkuji, paní předsedkyně. Při klinické zkoušce fáze 1 eh, zkoumáme profil a farmakologický profil nového léku. Je to úplně malá skupina lidí, které se to týká. Nezapomínejme, že dnes eh, existují tisíce dobrovolníků, kteří se podílejí na klinických zkouškách a riskují životy, aniž by o tom věděli. Často jsou to mladí bez peněz, kteří potřebují peníze na studia. A středisko, které provedlo toto tuto studii se hájí tím, že veškeré mezinárodní postupy byly dodrženy zcela e, doslova. Chtěli bychom vědět, co se stalo před pokusy na člověku. Jaké zkoušky proběhly předtím? Jaké pokusy na zvířatech? Co se ještě dalšího odehrálo, než byl ohrožen lidský život? Tyto otázky jsou zásadní čelíme případu smrti a pěti hospitalizovaných v závažném stavu. Je třeba to vyjasnit. Děkuji, paní Grostet. Děkuji mnohokrát. Je pravdou, že umrtí zdravojedince při klinické zkoušce fáze 1 je dramatickou událostí a má, myslíme na jeho rodinu i na rodiny hospitalizovaných mnoho očekávám od jednotlivých zpráv objednaných francouzským ministerstvem zdravotnictví, které snad objasní okolnosti této tragédie. Kladla jsem si otázku o vhodnosti této rozpravy nyní, když máme pouze dílčí informace k této záležitosti a běží vyšetřování. A neměli bychom se poušet do předčasných závěrů, o kterých se mluví v médiích. Nevíme, kde se stala chyba v protokolu na místě klinické zkoušce v obsahu vzorku, dávka, chemické složení. Můžeme si představit cokoliv a tady potřebujeme transparentnost. Ale je třeba připomenout, že klinické zkoušky jsou nezbytné, abychom na trh uvedli nové léky užitečné pro pacienty a nehody tohoto typu naštěstí jsou výjimkou. Naštěstí, pane, pan komisař to připomněl, máme nové nařízení, které předpokládá povinnost transparentnosti velmi důrazné, co se týče informací o klinických zkouškách fáze 1 a zveřejnění těchto klinických zkoušek. A toto nařízení je třeba co nejrychleji používat. A proto odkazuji na odpovědnost agentury i komise, abychom mohli tuto věc dále sledovat. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Parňo na dvě minuty. Pane komisaři, paní předsedkyně, tragédie v Ren vyvolává několik otázek. Můžeme být znepokojen tím, že francouzské zdravotní orgány byly uvědoměny až čtyři dny po konci zkoušky příslušnou společností, která prováděla tyto zkoušky pro portugalskou farmaceutickou firmu. A protokoly by měly být dostupné veřejnosti, která má právo vědět veškeré uh, účinky předepsaných léků. V případě schválení tohoto nařízení v roce 2014 o klinických údajích se nám podařilo podpořit transparentnost, aby zprávy o klinických zkouškách nebyly považovány za obchodní tajemství po udělení povolení pro vedení na trh. Avšak prohlášení farmaceutických firm i agentury pro léčiva Eh, tedy konvergují, pokud jde o dosah tohoto nařízení, které by mělo platit od května 2016, kdy vlastně dochází k průmyslovému protekcionismu a příslušná agentura chce cenzurovat eh, zprávy o klinických zkouškách před umístěním online. A při, různá omezení způsobí, že nebude možné analyzovat či bádat v těchto klinických zkouškách. Uh, absolutní transparentnost je předpokladem, aby evropští občané měli jistotu a po nehodě v Ren, po této tragédii a nařízení, které by mělo platit od konce května 2016, by mělo znamenat naši větší pozornost vůči lékům, které jsou používány mimo indikaci, protože se vlastně jedná o pokusy a může docházet ke zneužití a k novým skandálům a žádáme Evropskou agenturu pro léčiva i komisi, aby pečlivě sledovali tyto postupy. Nezapomínejme na skandál s přípravkem Mediator, kdy se vlastně ten lék používal jinak, než jak měl být uveden na trh. Děkuji. Hmm. Ano, děkuji. Paní Wright, jedna minuta. Paní předsedkyně, hovořím tady jakožto farmakolog, který se e, zapojoval do testů e, na akademické úrovni i v praxi. Vím, že je to nesmírně důležité, ale celý tento proces je obtížný a některé věci, které požíváme dnes, léky jako je aspirin, by bez těchto testů nebyly možné. Uh, Eh, podle mé zkušenosti eh, zatím eh, výsledky ve snaze o zajistit tu legislativu nebyly příliš dobré. Máme ve směrnici z roku 2001 ve Velké Británii a tyto, tato velmi zkomplikovala. A, a takže někde vlastně se téměř zabránilo vědeckému pokroku a to bylo nahrazeno um, také nařízením na evropské úrovni, která bude plně které bude plně implementováno ke konci tohoto uh, roku. Uh, naše skupina sice podporuje transparentnost, ale myslíme si, že by o to měl rozhozovat uh, parlament ve Spojeném království a ne na úrovni Evropské unie. Děkuji, pan Fernandez, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Nejprve bych chtěl vyjádřit soustrast obětem a jejich rodinám události v Ren těm, eh, kteří se ještě léčí, eh, přeji, aby se brzy uzdravili. Ti, kdo se účastí těchto pokusů, vědí, že postupují riziko. To riziko musí být ale omezené a musí být přiměřené nespytnosti eh, a významnosti těchto pokusů. V tuto chvíli eh, se eh, diskutuje o tomto případu. V REN jedna osoba zemřela, pět dalších mělo vážné zdravotní problémy. Musí proběhnout vyšetřování, které bude zcela transparentní, musí přesně vyšetřit příčiny této události a pokud tyto příčiny chceme vyšetřit, tak je nezbytné, abychom měli eh, zprávy pitevní k dispozici anebo lékařské zprávy. Když se budeme moci seznámit s těmito zprávami, tak si budeme moci udělat úsudek o tom, jaké příčiny k nehodě vedly. A to je nezbytné jako u každého jiného vyšetřování. Nic nesmí být eh, zastíráno, vše musí být eh, zveřejněno, ukázáno, musíme objasnit důvody. A lékařská zpráva, zpráva pitevní, eh, tam musí komisař poinformovat o tom, zda je to již k dispozici a zda k tomu budeme mít přístup. Děkuji. Další řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, klinické pokusy jsou eh, důležité proto, abychom zjistili, eh, zda jsou léky bezpečné, ale samozřejmě ti, kdo jdou do těchto pokusů, musí mít jistotu, že je zajištěno jejich eh, bezpečí. A to, co se stalo ve Francii, to je něco zcela mimořádného. Ovšem, musíme zjistit všechny informace o tom, jak se události seběhly, aby se to neopakovalo. Není možné, aby se něco zastíralo ve jménu obchodního tajemství. Tady eh, jde o zdraví, je to důležitější eh, než eh, průmysl. To již víme. Proto je důležité, abychom měli nové nařízení, ovšem navíc ještě další opatření pro zlepšení bezpečnosti pacientů a pro vylepšení vědy, která je nezbytná pro to, abychom mohli bojovat se všemi těmito chorobami. Děkuji. Další eh, řečnice. Eh, děkuji. Potřebujeme nové léky, abychom se v oblasti zdravotnictví posunuli ku předu. Potřebujeme inovace, to je nesmírně důležité pro občany a my si tady pokládáme tuto otázku Vědecký pokrok nám umožňuje zachraňovat životy, potírat choroby, zmírňovat je nebo je vyléčit. Ale tyto pozitivní výsledky musí být eh, transparentní. Musíme tady mít kritéria musíme si více informovat, vyměňovat informace. To, co se stalo ve Francii, to by pro nás mělo být pobídkou, abychom pokračovali na této cestě, kterou jsme si vytyčili. Musíme spolupracovat na eh, vědecké platformě pro inovace v oblasti zdravotnictví, kde bychom zároveň hodnotili rizika klinických pokusů, musíme je omezit. Je důležité získat všechny údaje a já eh, podporuji vaše úsilí v tomto duchu. Pan Zorinho, děkuji. Paní předsedkyně, v průběhu eh, klinických postupů je potřeba chránit bezpečí a zdraví lidí, kteří se jich účastní. Tam um, došlo k jednomu úmrtí, pět lidí bylo vážně poškozeno, takže to je, jsou špatné vedlejší e, účinky snahy nalézt nové léčivo. Tady je důležitá bezpečnost a v oblasti bezpečnosti toho můžeme udělat méně. Uh, Nařízení 528 vstoupí v platnost teprve v roce 2018, ovšem do té doby nesmíme připustit žádné další tragédie. V textu se počítá s s tím, že se bude schromažďovat co nejvíce informací předtím, než se přikročí k pokusům na lidech. Členské státy tady musí dávat k dispozici co nejvíce informací i tedy e, výsledky v první fáze musí být zveřejněny, v e, první fáze pokusu a já e, předpokládám, že komise také urychlí vstup v platnost nařízení. Děkuji a posledním řečníkem za členy je paní Lauristin. Děkuji. Pane komisaři, paní předsedkyně, já se také eh, připojím ke, slovám, eh, ke slovům soustrasti obětem a pozůstalým tohoto tragického incidentu. Eh, všichni chápeme, že to ukazuje, že nařízení, které mělo být implementováno již v dubnu 2014, musí být implementováno co nejdříve a možná také upraveno. Nyní hovoříme o e, databázích a očekáváme, že mm, to pomůže. Když se podíváme do archivu, tak zjistíme, že v září 2014 řekla komise, že v prosinci 2014 budou již veškeré přípravy hotovy a e, začne se pracovat na databázi. Proč to tak dlouho trvá? prosím vás o e, více informací o té databázi, co bude obsahovat, jaká bude její dostupnost, ale také proč to všechno tak dlouho trvá. Děkuji vám. Vážení kolegové, to e, byl poslední projev e, a nyní ke čtyři pan Polčák má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Ehm, já jsem přesvědčen že samozřejmě žádný klinický test by neměl skončit takto tragickou bilancí mrtvých a zraněných lidí kteří jsou hospitalizováni. na druhou stranu a chci jim tedy vyjádřit eh, svoji upřímnou soustrast myslím si že skutečně ty závěry jsou poměrně předčasné a i ta debata mi přišla Eh, poněkud předcházející tomu co má přinést objektivní zjištění eh, proto jsem se také přihlásil k tomu svému vystoupení. já chci podpořit snahu pana komisaře získat co nejvíce objektivních informací v této věci a teprve následně případně hodnotit i na politické úrovni to k čemu došlo. nechci se zapojovat do zápasu nebo do sprintu Eh, silných výroků právě v tomto tématu kdy tyto objektivní informace ještě chybí. tím bych chtěl pana komisaře podpořit na rozdíl od svého předešlého příspěvku v tom předešlém bodě. děkuji. Pan Marias. Děkuji vám. Transparentnost a kontrola eh, klinických eh, testů je velmi důležitá a eh, zásadní, zejména na pozadí incidentu, kde jsou tři oběti, tři mrtví a řada dalších ještě hospitalizovaných. V Evropské unii se činí mnoho investic, víc než 20 milionů eur eh, ročně, eh, ale mm, často chybí transparentnost u těchto klinických testů. A často se v rámci předklinických pokusů eh, nic nezjišťuje nezjistí. Často se zveřejňují pouze pozitivní nálezy a nikoli ty negativní, takže je důležité, aby byly všechny výsledky zveřejňovány a sice od prvního stádia klinických pokusů, tak jak to požaduje i VHO. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Ferrera. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, eh, pane komisaři. Občané musí mít důvěru k eh, zdravotnickým zařízením, etickým komisím, soukromým nebo eh, veřejným institucím provádějícím vývoj a výzkum a vyvíjejí nové léky. A ehm, toho lze dosáhnout tím, že budeme hovořit pravdu a že všechny údaje o nových testovaných léčivech budou zveřejňovány a tím, že tyto dokumenty budeme moci i prověřit. zprávy, stanoviska, eh, eh, vše, co vydávají etické komise nebo eh, ústavy provádějící testy, musí být zveřejňovány, musí se to řídit osvědčenými praktiky mezinárodními pokyny. Nemůže se jednat o informace, která bude zatajována. Obchodní tajemství nemůže porušit nebo převážit eh, toto právo eh, na informaci. Děkuji. Já bych eh, se také chtěla připojit ke všem těm, kteří projevili soustrast obětem a nyní bych chtěla dát slovo panu komisaři. Paní předsedkyně, vážení poslanci, ano, Transparentnost klinických testů je naprosto zásadní a mělo by být možné vědět, eh, jaké klinické testy probíhají, kde, kdo je provádí, jaký je jejich účel a jaký je jejich výsledek. A to musíme eh, prosazovat těsně ve spolupráci s EMA Vy jste se dotkla také standardu a technických eh, problémů. Nemohu zacházet do takových detailů, ale když eh, hovoříme o mm, těch strategických událostech ve Francii, tak eh, vyšetřování francouzskými úřady i policií ještě probíhají a přesné příčiny nejsou ještě známy. Je tam ale již několik klinických hypotéz, ale jak eh, si dovedete představit, nemohu komentovat vyšetřování správního hlediska, bohužel nemohu v této chvíli nic komentovat, protože je to velmi choulostivá situace. Ale plně věřím, že zanedlouho budeme znát všechny podrobnosti, ale musíme eh, čekat, eh, až se vyšetřování uzavřou a pak eh, budu ochoten zodpovědět všechny otázky a podat vám veškeré informace, ale zatím bohužel vyšetřování probíhá, takže se omlouvám, nemáme možnost do toho nikterak zasahovat. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji eh, za eh, vaše slova ujištění, eh, vážení poslanci.